Ale jmenování zpravodajů a navrhovatelů. Dvě zprávy koordinátoři doporučují, aby to eh, bylo s eh, minimální tedy eh, minimální vzdělání námořníků a dále nařízení o zrychleném phasing in pro dvojí dno u tankerů Tady nikdo neměl zájem, takže to přechází na předsedu. Dále stanoviska. Stanoviska budou vypadat takto vzhledem k našemu rotačnímu systému. A chtěl bych připomenout členům, že eh, na seznam píšeme eh, stanoviska podle toho, jak docházejí do eh, výboru, takže je to spravedlivé. Stanoviska budou vypadat takto. Recreation Craft and Personal Watercraft ECR. Eh, absolutorium 2010 všeobecného rozpočtu SD. Eh, dále koordinátoři schválili eh, skupinu 5, 6, 7, 8, což je absolutorium pro různé agentury, jak to bylo v jednom bloku, v jednom stanovisku a to bude SD. A dále schválili, že se seskupí také strukturální fondy a fond soudržnosti tedy tři eh, stanoviska do jednoho a to dostanou zelení. Dále dokumenty pro informaci. Sdělení od komise o společném leteckém prostoru s republikou Azerbajdžán. Připomínáme, že to je také na základě rotačního principu a dostanou to zelení. Doporučení je že eh, společný eh, program výzkumu o mořích a oceánech eh, koordinátoři dále mají zprávu o kometologii a také jsme vedli diskusi o Eh, styky s dalšími parlamentními orgány. Máme tady oblasti, které, eh, kde je třeba mít určité styky. To je eh, pře, přepracování bodu o železnicích a dále letecký balíček. RCR a dále udržitelná eh, kritéria a spolufinancování TNT, eh, provádění a posílení přeshraničních eh, bodů v železnici a dalších způsobech, takže to je těch pět dohromady, kde koordinátoři Eh, chtějí pracovat ve velmi úzkém vztahu s národními parlamenty. Budeme postupovat stejným způsobem jako v minulosti, to znamená, využijeme naše zpravodaje a ti budou v kontaktu s národními parlamenty. Další bod. žádost o mini slyšení na, na téma digitálních tachografů. Eh, Dali zpráva paní Tykau eh, k tomuto mini slyšení. 20. nebo 21. prosince. A já bych také chtěl říci členům to, teď co jsem řekl koordinátorům že eh, jsou tady velmi dobré, eh, velmi dobrá slyšení, ale nestačí pouze je organizovat, je třeba se jich ještě účastnit. Proto na vás apeluji, abyste se účastnili slyšení. Koordinátoři se také shodli, že potřebujeme ještě něco pozitivnějšího a konstruktivnějšího pro eh, týden mobility 2012 a dohodli jsme se, že předložíme určité nápady zvláštní zasedání koordinátorů 26. ve Štrasburku o ten tý, eh, kdy dostaneme oficiálně od pana Paky eh, návrh komise a doufáme, že to 19. na kolegiu bude schváleno. Dále také máme dohodu, že je třeba sledovat eh, vystoupení pana Jařembovského dnes odpoledne a koordinátoři eh, tedy mají eh, návrhy, jak to sledovat SIS2 dvoje a abychom se eh, tedy pohnuli ze současné fáze, kdy se zdá, že členské státy to schválí. Takže to je tak zhruba zpráva ze schůze koordinátorů. Paní Foster. To se netýká, pane předsedo, je schůze koordinátorů. Já se chci zeptat, zda by bylo možné během dlouhé hlasovací eh, schůze eh, abychom mohli postupovat nějak prakticky. Všichni eh, jistě chápou, bylo by dobré, kdybychom vás slyšeli i bez mikrofonu, že bychom si nemuseli dávat sluchátka. No, tak to já nevím. Já nevím, jak by to mohlo být, být nějak zařízeno, protože no, nikdy mě nikdo neobvinil, že bych mluvil příliš potichu, takže já se budu snažit. Takže prosím, souhlasí všichni s, tím, s těmito informacemi ze schůze koordinátorů a s rozhodnutími? Pokud ano, tak vám děkuji a pan Kumucakos má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že mohu vystoupit. Máme velký dlouhý hlasovací seznam, ale chtěl... Já si uvědomuji, že máme velice dlouhé... Já si uvědomuji, že... Chci říct, že tedy eh, zde byla velice dobrá spolupráce ve velice konstruktivním duchu a pak jsme nakonec eh, tedy dokázali uzavřít tuto oblast integrované námořní politiky. Ještě jednou velice děkuji. Děkuji vám, pane Komucekosi, za vaši práci. Eh, takže to bylo schváleno, dobrá. And move on to the voting list. And the first Takže prosím, budeme hlasovat. První hlasování se týká integrované ne, netýká? Pardon, pardon, pana Komcako se neděláme, takže prosím. Já už jsem to chtěla rovnou předložit k hlasování. Eh, takže přepracování. Všichni souhlasíme? Dobrá. Dobrá. Tak tedy nejdříve chci říci, že pozněvací návrh pana Storexe bude nyní přebrán panem Debakarem. A e, máme tady prostě toto spojení 2.8, 2.90 a tak dále. Chceme tedy ověřit, že nikdo ne, nepodvádí, chceme si ověřit, kdo má kartičky, jak hlasujeme. Prosím, zahoji hlasování. Everybody voted, the vote is closed. Končíme hlasování. <laughs> no, guess who's got one too many. <laughs> ano, děkuji. Tak to vidíme, že to máme hodně EPP má o jednoho navíc. Jednoho navíc má EPP. Končíme hlasování. Dobrá. Tak to je z pořádku a můžeme začít. Článek 2. Odstavec 1. Já bych chtěl říci, že jak víte, tak je to komplikované. A uh, eh, když je třeba se poradit, jak to dále pokračuje. Tak já začnu. Začnu těmi prvními body, aby lidé se zorientovali, kde jsou. Takže odstavec, článek 2, odstavec 1, pan Vils. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To je zamítnuto. 255 eh, eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 256 Vils, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, 260 pro, Eh, proti, zdrželi se zamítnuto. 261. Ústní pozměňovací návrh 9 pana Marcinkoviče a pana Zásady. Nějaká námitka? Ano, máme tady eh, ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitku proti ústnímu? Nemá. Takže pro? Proti? Zdrželi se? ověříme, ale zdá se mi to zamítnuto, ale ověříme, prosím, 261, ústní eh, pozměňovací návrh, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 20 pro, 23 proti, takže je to zamítnuto. A nyní 26 1 bez ústního eh, návrhu, takže pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 263, oddělené hlasování, první část. Bez těch slov, on, the, on a network whose track gauge is different from the rail network within the union. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, včetně těchto slov pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 16, ústní pozměňovací návrh 1. Není námitka proti ústnímu? Není, takže pro, proti, zdrželi se, schváleno. 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželi se, ověříme 267, hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali, končíme hlasování. Zamítnuto. 268 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. Článek 2, odstavec 4, ústní pozměvací návrh, návrh od pana Marinesku. Má někdo námitku proti ústnímu návrhu? Pan Said? My bychom chtěli vyjádřit námitku. Takže je tady námitka proti ústnímu pozměvacímu návrhu a není možné jej předložit k hlasování. 269. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 272, ústní pozměňovací návrh 3 od zpravodaje. Má někdo námitky? Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zam- schváleno. Takže 274 je další pozměňovací návrh. Oddělené hlasování ve dvou částech. První část 2a regulatory body a tak dále. A druhá část je uh, and also from the policy making department. Takže nejdříve první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to prosím ověřit. Zdá se mi to odmítnuto, ale ověřujeme. První část 274. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končíme hlasování. Je to schváleno. Druhá část. Hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 275, pan Marinesku pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 278 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 279, to je tedy eh, oddělené hlasování ve dvou částech. První část začíná regional services a tak dále a současně se tam vyškrtává ta část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část eh, pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 280 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 282 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 284 oddělené hlasování ve dvou částech. První část, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? E, zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 283. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 281 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 285 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, prosím, 285. Zahajuji hlasování. Was everybody voted? Všichni hlasovali, prosím. Končíme hlasování. Je to zamítnuto. 288 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 289 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 290 pro, proti, zdrželi se. Tady to je trošku matoucí. Ještě jednou 290 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 292 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 293 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 295 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 297 pro, eh, proti, zdrželi se, zamítnuto. 298 299, to je to tež. Takže pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A dostávám se k kompromisu A. Hlasujeme o kompromisu A. Kromě těch dvou částí, které máte dole, které se týkají do revenues of a tak dále a on the last sentence a tak dále, this provision a tak dále. Takže kompromis A pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní hlasujeme o těch dvou odstavcích. První, eh, odstavec čtyři do revenues of a tak dále, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní Odstavec 4. This provision infrastructure manager bude pro, proti, zdrželi se, ověříme tuto část. Zahajuji hlasování k tomuto odstavci 4, kdy je poslední věta. Eh, zahajuji, končím hlasování. Je to schváleno. Teď se dostáváme na stranu 9, kompromisní návrh B. Kdo je pro kompromisní návrh B, prosím? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní oddělený odstavec, odstavec 3, jak žádá GUE. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. A nyní uh, druhá uh, část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to prosím ověřit. Hlasujeme o odděleném hlasování na návrh ALDE. Zahajuji hlasování. Je to o ALDE, prosím. Split vote 2 ALDE. To je odstavec 3 a nový. se slovy and safeguards public service obligations. O tom hlasujeme, prosím. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končíme hlasování. Schváleno. A nyní máme ještě uh, hlasování k úvodnímu bodu ustanovení. Kdo je pro? Uh, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Na stránce 11, prosím. 291, to je na konci té stránky, pan Starks. 291 odstavec 4, eh, pardon, článek 4 odstavec 2b nový. Spravodaj eh, nesouhlasí? Možná to máte na jiné stránce. Je to článek 4, odstavec 2b, nový pozměňovací návrh 291 od pana Sterkse. Tak prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zdá se mi to schválené, ale ověříme. Zahajuji hlasování. 291. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Je to schváleno. Dostáváme se ke kompromisu C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní 357. Na straně 13 v mém seznamu článek 9, odstavec 2, podstavec 2 od paní Tykau. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 358 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 300 tak tedy ověříme. Ale uh, zdálo se mi to tak správně. 358, pan Bach, eh, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Schváleno. Ale to neodpovídalo těm zvednutým rukám. Dobrá. Měli jste pravdu, když jste navrhli ověření, ale ono to neodpovídalo těm zvinutým rukám. 359, pan Tremoso, ústní pozměňovací návrh 4. Není námitka proti ústnímu návrhu? Budeme tedy hlasovat. Pan Kohlíček, vy máte námitku? Aha, dobrá, děkuji. Tak tedy hlasujeme jen o 359. Eh, s tím International, které tam zůstane. Kdo je pro, proti, zdrželi se, takže zamítnuto. 361 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 362 je staženo, 363 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 364 staženo, takže 365 pan Tremosa pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 366 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 367, 368, 369, všechny jsou stejné, takže pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31. Spravodaj. A kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 370 pro. Proti? Zdrželi se? Ověříme, prosím. 370 zahajuje hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. 372 e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 374 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 373 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 371 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 375 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 377 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 376 pro. Proti. Zdrželi se. S, zamítnuto. 378 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme, prosím, 378 od pana Fidanzy. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. 379. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 385, 384 je totožné. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 386 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 387 je staženo, takže 388, pozměňovací návrh 5. Má někdo námitku? Pakliže ne, tak uh, hlasujeme pro proti, zdrželi se, schváleno. A teď se dostáváme ke kompromisu D. Tady je řada odděleného hlasování a také jeden ústní pozměňovací návrh, a sice číslo 6. Je tady námitka proti tomuto ústnímu pozměňovacímu? Pan Kohlíček má námitku, dobrá. Máme námitku po ústnímu návrhu 6, takže nebudeme o něm hlasovat. Prosím, kompromisní návrh D bez ústního návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování eh, k ústnímu návrhu, pardon, omlouvá se předseda, o kompromisním návrhu D. O kompromisním návrhu D. Všichni hlasovali? Končíme hlasování a je to schváleno. A nyní hlasujeme o jednotlivých částech. Odstavec 2, pododstavec 4, druhá věta od GUE. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Dále hlasování 3 od zelených, odstavec 2, podstavec 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Oddělené hlasování 4 od GUE, Odstavec 2, eh, odstavec 4, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prosím ověřit. Zahajuji hlasování. Ověříme uh, oddělené hlasování 4. Všichni hlasovali. Prosíme, končím. Prosím, končíme hlasování. Schváleno. Další, číslo 5, od GUE, odstavec 2, podstavec 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Další číslo 6 od GUE, odstavec 3 a 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Dále eh, kompromis B. Na mém seznamu je to 22, eh, na EPP je to asi 23. Takže eh, prostě v EPP píšou zřejmě většími písmeny, tak jim to vychází na víc stran. Kompromis. A máme v poslední eh, totež již odhlasováno, takže nemusíme postupovat stejným hlasováním. Můžeme hlasovat pouze o celém kompromisu E, o celém textu, bez odděleného hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A 456, to je na straně 25 v mém seznamu a doufám, že na straně 25 je od EPP, e takže 456 od článek 14 odstavec 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto 457 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, prosím. 457. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. 458 pro. Proti. Ještě jednou, já už eh, jsem trochu unaven. 458 pro. Hlasujte pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Za. Zahajuji hlasování. 458. Všichni hlasovali, končíme hlasování. Zamítnuto. 459 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Návrh 39, poz, eh, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh e, kompromisní návrh F. Článek 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 102 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 102, zahajuji hlasování. Příloha 4. Všichni hlasovali, končíme hlasování. Zamítnuto. 103. Po, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Uh, eh, 477. U mě je to strana 27 a už 28 u EPP. Článek 17, odstavec 1 je to, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 476 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 478 pro, eh, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 zpravodajů návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 479 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 zpravodaj. pro, proti, zdrželi se, schváleno. To znamená, že 480 eh, padá a dále můžeme hlasovat eh, v jednom. To je 49 až 53, včetně 104 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 482 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 483, eh, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, to bylo 485 a není 55. Spravodaj pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 486 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Děkuji kolegové. 488 padá, 487 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 a 488 jsou stejné. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. 56 a 488. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. 57 pro. Já se omlouvám. 490. Pardon. 489 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti, ověříme. 57, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme. Schváleno. 490 padá, 491 pan Vandalen pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, 105 až 111. Najednou hlasujeme pro, proti, zdrželi se, schváleno. 693 až 697 padá, takže jdeme na 492. Pro? Proti? Zdrželi se? Odmítnuto. 495 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 496 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh G. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď se dostáváme ke kompromisu H. K článku 31. A je tady oddělené hlasování a také ústní návrh. Nejdříve kompromis. Kdo je pro? Kompromis. Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Oddělené hlasování číslo 1 od GUE. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní návrh 7 od zelených. Je tady nějaký, nějaká námitka? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to. Ověřujeme ústní návrh od zelených. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končíme hlasování. A 22 ku 20, schváleno. Oddělené hlasování 2 od GUE, odstavec 7, první věta, kdo je eh, pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Takže tady už se opravdu projevuje únava dobrá, takže oddělené hlasování 3 od GUE, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno. E, oddělené hlasování 4 od zelených, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno. A teď kompromisní návrh I e na straně 34. Nejdříve o kompromisu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Oddělené hlasování nejdříve jedna od zelených, odstavec jedna. a Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo dvě od zelených, odstavec pět, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Pětset čtyřicet sedm. Pětset čtyřicet sedm na straně třicet šest. Článek pět. odstavec jedna. Od pana Kramera, pana Duranta. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis je. Hlasujeme eh, v bloku i návrhy 68, 122 až 125. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. 549 716. Další bude pak od pana Kramera 548. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 552. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 553 je staženo. 554 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 556, 557, totožné, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to, prosím. 556 a 557 zahajuji hlasování. Everybody voted. Všichni hlasovali. Končíme hlasování. Schváleno. 5, 5, 5 padá, 5, 5, 8 padá, takže 5, 5, 9, prosím. To říkají. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5, 6, 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 5, 6, 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5, 6, 3 a 5, 6, 4 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70 a 5, 5 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5, 6, 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5, 6, 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5, 6, 9 kdo, a 5, 70 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 575. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 576. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 577. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 578 od pana Vandalena. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 579. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 580. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 581. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 582. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 583. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 584. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis L přichází na řadu. A je jsou tady čtyři oddělená hlasování. Nejprve tedy kompromis, kde je pro, kde je proti. Přijato. Nejprve od GUE, je to odstavec 2 z článku 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel,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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis N. Všichni, kdo jsou pro, prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 89 od zpravodaje en bloc až do 252 eh, od paní Wills. Takže 89, 90, 91, 92, 93 a 14 a 252. Kdo je pro? Kdo eh, je proti? Přijato. A tím se dostáváme eh, k tomu, že 252 a 643 se ruší. Jsme u 69 a 1,70 en bloc. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 550 a 551 vypadávají. pět šest šest je další. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. šest čtyři čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94 až 98 plus 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6, 4, 5, to se ruší, teď 6, 4, 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 6, 4, 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis O. Je tady jedno dělené hlasování o TPP. Nejprve kompromis. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď oddělené hlasování o odrážce 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dostáváme se ke kompromisu P. Je to příloha 7, máte to všichni. Tady je zase eh, nejprve kompromis a pak oddělené. Takže kompromis pro, proti, zdržel se, přijato. ALDE oddělené hlasování, příloha 7, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, Můžeme to zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o e, příloze 7 bod 9 na základě ALDE. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh je přijat 34 hlasy proti 9 s jedním zdržením se hlasování. Kompromis Q. To je jmenovité hlasování od zelených. Takže zahajuji hlasování. Hlasování je zahájeno. Je to kompromis Q. Příloha 8, bod 1, kompromis Q na žádost zelených. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. 28 hlasů pro, 11 proti, jeden se zdržel, návrh je přijat. Na řadě je kompromis R. Je to příloha 8, bod 5, kdo je všechno pro kompromis R, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Na řadě je 721 a je to tedy příloha 9. E, kdo je pro, kdo je proti? E, zamítnuto. Na řadě 722. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 723. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 724. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď body úvodního ustanovení. Začneme s Ačkem. Malé A, pozměňovák 130, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 3, 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1, 3, 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1, 3, 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jednička od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 3, 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1, 3, 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 3, 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 141. Zkontrolujeme, je to od pana Kramera. E, zahajuji hlasování ke 140. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 141 od pana Marinesku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 7, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1, 4, 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 4, 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1, 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. 150. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A návrh je zamítnut. Je to těsné, 22 ku 22. 151. Omlouvám se, říká předseda. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Čtyřka. Od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A návrh je zamítnut. 1, 5, 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1, 5, 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1, 5, 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, 5, 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme 155. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A návrh je zamítnut. 157. Bylo to zamítnuto dvěma hlasy, říká předseda. 21 ku 23 předchozí hlasování. Takže teď jsme u 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. 157. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A návrh je přijat. 23 ku 19. 1, 6, 1 ne, to, e, to vypadává. Omlouvám se, na řadě je 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 159, to je oddělené hlasování, první část, celý text mimo výraz The Existing National. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Druhá část tím pádem se vypouští, nemusíme o ní hlasovat v důsledku výsledku prvního hlasování. Takže teď budeme hlasovat o těchto slovech, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto abychom byli konzistentní, že? Teď je na řadě 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pětka. Kdo je pro? Ne, tady nebyly žádné žádosti. E, zelení stahli další tři žádosti o samostatné hlasování. Takže pětka, kdo je pro, proti, zdržel se. Návrh je zamítnut. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to. Je to asi zamítnuto, ale raději to zkontrolujeme. Takže 163 hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh je zamítnut. 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 165. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Zkontrolujeme to. Já to teď zkontroluji, ale tři čtvrtiny eh, poslanců EPP nehlasuje rukama, takže prosím vás, zkontrolujeme to. 5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 3, 2, 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 1, 6, 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1, 6, 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další dva vypadávají. Takže jsme u 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 172 a 173 jsou identické, takže to je jmenovité hlasování od zelených. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A návrh je zamítnut. 176. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 178. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1,80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A návrh je zamítnut. 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 183. čtyři bylo staženo, 183, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Za, návrh je zamítnut. 184 byla stažena. Osmička od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 185. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, ten se ruší, takže 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 189 s ústním pozměňovacím návrhem od pana Rike. Má s ním někdo problém? Pokud ne, tak je to tedy hlasováno plus eh, ústní pozměňovák, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 191 je na řadě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 192. Kdo je pro? 190 byla stažena. 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 193. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 195. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. 195. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A návrh je zamítnut. 194 od pana Tremozy. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronicky. 194 je, myslím, schválena, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A skutečně návrh je přijat. Na řadě je 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 198. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Desítka od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další dva se ruší, dvoj, 200 je na řadě, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Jedenáctka od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, jedenáctku zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Tak, končím hlasování. Dívám se na stínové zpravodaje Michaele. Takže návrh je přijat. 203 je na řadě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 202. Kdo je pro? Ne, ten vypadává, protože byl přijata 11. takže na řadě je 204, ne, ta taky vypadává, ne, ta nevypadává. Takže kdo je pro 204, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 205, 6 a 7 jsou identické, takže kdo je pro, 205 až 207, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 12 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování, hlasujeme o 12. Hlasovali všichni, končím hlasování. A návrh je zamítnut. 208, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 209. Ne, dobře, 208 zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a návrh je přijat. Takže 209, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to zkontrolovat elektronicky. 209. Zahajuji hlasování. Myslím, že to bylo tak 4 ku 3 co jsem to počítal. Hlasovali všichni, končím hlasování a návrh je přijat. 210. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 212 od pana Zíleho. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh je přijat. 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nadechneme se. 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 216 padá, 13 padá, 14, 214 také. Takže kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Teď 217, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 218, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 219, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 220, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. 221. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh je přijat. 222. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 223. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, e, zamítnuto. 224 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 225, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 226 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se, přijato. 229 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 230 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 231 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 232 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 233 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 234 pro, proti, zdržel se, přijato. 235 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 236 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdržel se, přijato. 238 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 239 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 240 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 240, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Jeden EPP navíc, Matio, prosím. Je to všechno v pořádku. Končím hlasování. 22 pro, 21 proti. Návrh je přijat. 241 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 242 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 243 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdržel se, přijato. 245 pro, proti, zdržel se, přijato. 246 se ruší, 247 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 247, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, a návrh je přijat 22 hlasů proti 21. 249 je na řadě, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronicky 249, protože pan Tremoza byl jediný, kdo hlasoval, takže zahajuji hlasování k 249. Hlasovali všichni, končím hlasování a návrh je přijat. Ano, pane Tremozo, měl jste pravdu, ale bylo tady pouze 39 eh, vašich eh, rukou. 250. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 251. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 253. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 250, pardon, 128 pro, proti, zdržel se, přijato. 129 pro, proti, zdržel se, přijato. Konečné hlasování eh, legislativního návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 hlasů pro, 6 proti, 1 se zdržel, návrh je přijat a ještě legislativní usnesení, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. 36 hlasů pro, 5 proti a 1 se zdržel. Návrh je přijat. Blahopřeji eh, paní kolegyni eh, k tomuto výsledku, paní kolegyni Serakiány. A, milí a zlatí, neodcházejte. Máme před sebou ještě další hlasování. Takže další hlasování je před námi, říká řečník, který má bohužel vypnutý mikrofon. OK. Výborně. Takže dámy a pánové, než budeme hlasovat, tak eh, chci říct, že ten eh, výraz rescue a before assistance, což navrhují zelení, eh, vyvolal určité zmatky. Mělo by se to připojit ke kompromisu 1 Mělo by se to připojit ke kompromisu 1 a ne ke kompromisu 2, tak jak to vypadá e, napsáno na hlasovacím seznamu, který jste dostali rozdaný včera. Takže pozměňovací návrh zelených e, ve smyslu rescue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 Eh, rescue and před výraz assistance. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Dobře, zkontrolujeme to elektronicky, takže kontrolujeme ústní pozměňovací návrh elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a návrh je zamítnut. Envy osmička, to padá. 74 ta taky se ruší a dostáváme se eh, teď kde? Kam 11 se také ruší, 73 k od, eh, článku 1 od pana Taylora, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je zamítnut. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. nv 9. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 78. s ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, zdržel se, přijato. 80. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV10 padá, návrh 79 padá, 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Další 90. A také ústní návrh EPP. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 91. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ústní návrh A. Není námitka pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 92 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, prosím, 92. Zdá se mi to schváleno, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Everybody voted. Všichni hlasovali? Takže to je schváleno. 93 tím pádem padá. Takže Envy 11 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 96 s ústním návrhem ALDE. A článek 2, odstavec 4b, když budete hlasovat ano, tak to bude znamenat, že to půjde později. E, jestliže přijmete ten e, ústní návrh, tak to znamená, že to dáte později. Souhlasíte s tím, že budeme hlasovat? Ano, dobrá, tak to prostě budeme, dáme na později. Dále návrh paní Bilbao, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 padá, 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto tři. Sto tři ve dvou částech. Nejdříve první část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4. Pro. Proti. Zdrželi se? Ověříme, prosím. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. Tak, teď. Takže co teď je na řadě? 104. Eh, od pana Taylora pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. No, to je otázka bezpečnosti ve slovech safety a security. Tak teď hlasujeme o celém návrhu, protože kompromis 4 je odmítnut, tak se ptám, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, schváleno. Ověříme. Ověříme 106. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Prosím, tedy ta, hlas, ten hlasovací seznam to je opravdu strašlivé. Eh, takže končím hlasování. Zamítnu to. Když nám to skupina EPP dovolí, tak musím říci, že opravdu eh, ten hlasovací seznam nějak tomu neodpovídá. Ano, vy máte svůj hlasovací eh, seznam a to možná máte lepší. Ano, tam je to jasnější. 107 je další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se? Schváleno. 109 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 110 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Další. 112 s oddělným hlasováním. První část Eh, je to Activity of the Agency, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to, prosím. První část 112. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno. A teď zbytek textu v druhé části. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115 s ústním návrhem eh, zpravodaje pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď 114 pro, proti, ověříme, 114 zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končíme. Schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže ústní návrh B. Oddělené hlasování ECR, první část. To je text bez slov in assessing member states a tak dále. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část s těmito slovy pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh C. Pro proti, zdrželi se, schváleno. 117. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. nv 13 ve dvou částech, nejdříve první část. Hmm, padá. Takže 119 ve dvou částech. Celý text kromě slova national. Nejdříve první část hlasujeme pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 ve dvou částech. Za prvé se slovem may pro, proti, zamítnuto druhá část. As and one applicable and pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále 123 pan Taylor pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále 125. Ve dvou částech. První část. Eh, vypouštíme slovo souly pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV14 pro, proti, zdrželi se schváleno. NV15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 a 8 padá, takže se dostáváme ke 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 131 ve dvou částech. První část. Referred to in article 2.3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část textu pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 129 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. NV17 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 132 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, prosím. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Je to zamítnuto. Další je budžet 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Budget 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 20. Pro. Proti. Zdrželi se? Ověříme, prosím, dvacítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 134. Pan de Grandes Pascual pro, proti, zdrželi se schváleno. Budget 6. Část dvě. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Část tři. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 136. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 21. Pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, ověříme 137, prosím, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končíme hlasování. Zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budget 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další, 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další 24 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. E, rozpočet 8, část 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. E, rozpočet 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Rozpočet 8 e, část 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď ústní návrh D pro, proti, zdrželi se, ověříme, prosím, celý návrh D. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme. Zamítnuto. 139 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 139. Prosím, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. 27 pro. Proti. věříme 27. Zahojuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. 18 pro. Proti zdrželi se, ověříme 18, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Je to zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Rozpočet 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Rozpočet 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 pro, pro, 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme 28. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. 19 od Envy pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. Envy 19. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. 142 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Rozpočet 12 pro. Proti zdrželi se schváleno. Rozpočet 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. E, rozpočet 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 První věta padá kvůli uh, návrhu 143. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvacet devět pro. Ano, stále ještě k článku 1. Návrh 29 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 29. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končíme hlasování. Zamítnuto. 144 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování, návrh 30. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. 145 pro.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 proti, zdrželi se schváleno. 38 <coughs> pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Rozpočet 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 za pro, Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 45 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 46 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 47. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Čtyřicet osm pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. devět pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Envy 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. 53. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Zamítnuto. Trojka, zpravodaje, e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, ověříme prosím 56. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končíme. Je to schváleno. Čtyřka padá, takže 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV 3 padá, 5 padá a NV 4 také padá, takže jsme u 58. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, ověříme sedmičku, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme. Zamítnuto. Návrh 8, oddělené hlasování ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Mně se to zdá přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 21, 21, takže je to zamítnuto, takže druhá část tím pádem padá. 59. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 61. Oddělené hlasování. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Pro. Proti zdrželi se, ověříme druhou část, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. Schváleno. Šedesát dva padá, takže teď 60 s ústním návrhem. Eh, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 63 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 66 pro. A padá, máte pravdu. Takže NV5. Pro proti, zdrželi se schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se schváleno. 68 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 68, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končíme hlasování. Zamítnuto. 9 od zpravodaje. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Envy 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Envy 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Rozpočet 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Legislativní usnesení, odstavec 1, rozpočet 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže návrh takto pozměněn. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 35 pro, 5 proti a 2 se zdrželi. Schváleno. A legislativní usnesení, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 35 pro, 5 proti, 2 se zdrželi. Schváleno. Blahopřeji zpravodaji. One, two, three. Okay. So we've still got some more votes to do, unfortunately, colleagues. Máme ještě před sebou několik hlasování, je mi to líto, ale musíme pokročit v naší práci. Nyní zde mám Gruzii jako další bod. Myslím si, že zde bychom mohli i hned začít s hlasováním. Je to tedy dohoda o leteckém provozu z Gruzí. Hlasujeme, hlasujete všichni? Všichni hlasovali. Tímto je hlasování u konce. A Gruzie to jistě veme s velkou radostí na vědomí, že 38 poslanců hlasovalo pro. Děkuji panu Ulmerovi a nyní se dostáváme k Evropsko-středomorské dohodě mezi EU a Jordánskem o leteckých službách. Zpravodajkou je paní Sehnalová. Zahoji hlasování, hlasovali jste všichni? Končím hlasování. To bylo také přijato. 37 hlasů pro, jeden s tím proti, jeden poslanec se zdržel. Děkuji paní zpravodajce. A nyní má zpráva. Je to Atenská omluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 39 hlasů pro, jeden eh, hlasující se zdržel. Já si to ještě zjistím, kdo to byl. Schváleno. A dále další bod. Je to zpráva pana Marinesku, týká se politiky EU pro oblast hospodářské soutěže. Zde máme návrh číslo jedna pana Debakera, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh číslo 2 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh číslo 3 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh číslo 4 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Měli bychom to ověřit, takže ověřujeme pozměňovací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hla... Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. A nyní jsme u kompromisu. Týká se to pětky, šestky, sedmi, osmičky, devítky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní poslanecí návrh číslo 10. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 12 odpadá a nyní návrh číslo 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 15. Zde máme oddělené hlasování. První část. Tam se jedná o ten první železniční balíček. E, to, ten výraz má být vyškrtnut. A ta druhá část, tam se to týká železničního trhu. Takže kdo je pro první část? Je to návrh 15, první část, kde pro proti. Zamítnuto. Druhá část pro, proti, strželi se. Ověříme to ještě jednou. Hlasování o druhé části zahajuji. Končím hlasování. A je to schváleno. hlasovací listině se říká, že je to pokryto kompromisem, a o tom se již hlasovalo. Ano, říká pan předseda, my jsme to takto schválili. Otázkou je, zda je to jakýsi doplnění, jak to máme chápat. Ne, toto vyškrtnutí bylo schváleno. Ten, ta žádost o vyškrtnutí byla schválená, ale ještě to jednou ověříme, tedy ještě jednou. Pane Marinesku, text druhé části je identický s textem kompromisního návrhu. My jsme o tom v podstatě již hlasovali, takže v podstatě toto druhé hlasování bychom bývali nemuseli ani provádět, ale není to nic nového a nevnáší to žádné změny. Není tedy návrh. Budeme tedy hlasovat ještě jednou o 16. Takže hlasujeme o návrhu číslo 16. Kdo je pro? Proti? Takže to ověříme. Zahajuji hlasování. Týká se to návrhu číslo 16. Končím hlasování. Schváleno. 17. Pan Bach pro proti, zdrželi se, schváleno 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19. To je doplnění, kde je pro, proti, zdrželi se, budeme to muset ověřit, takže ověřujeme 19. Je to tedy doplnění, devatenáctka. Končím hlasování. Schváleno. 20 pro, proti, strželi se, schváleno. 21 eh, dílčí hlasování, první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 22, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 23, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28. Zde máme ústní pozměňovací návrh pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31. Opět dílčí hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část, pro, proti,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 Tímto bylo toto stanovisko schváleno. Blahopřeji panu zpravodaji, panu Marineskovi. A dále se dostáváme k návrhu stanoviska, který se týká strategie Evropské unie, kosmické strategie Evropské unie. Pan zásada je eh, zpravodaj číslo jedna pro proti, zamítnuto číslo dvě pro proti, zdrželi se schváleno, číslo 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, číslo 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, číslo 6, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuta druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh číslo 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Osmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Devítka. A je tam ústní pozměňující návrh, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo jedna. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se k návrhu číslo 18. Máme zde ústní pozměňovací návrh od poslanců Divy Ragnerike. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak dvacítka eh, vlastně odpadá, protože jsme přijali osmnáctku. A nyní tedy konečné hlasování. Zahajuji. Hlasovali jste všichni. Tímto je hlasování u konce. 37 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji panu Zásadovi. Colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěl jenom připomenout, že dnes odpoledne tady s námi bude pan Jař Zembovský, koordinátor FAB ve tři hodiny chci poděkovat všem zpravodajům za spolupráci a za to, že jsme se tímto způsobem dostali skrz ten velmi dlouhý a obtížný a podrobný e, seznam hlasování. Děkuji sekretariátu, ten si na tom hodně zapracoval, ale všichni zasloužíte pochvalu. Děkuji a dejte si o to s větší chutí oběd.